the President of Ireland. Meine Damen und Herren, Dámy a pánové, Prosím, zaujměte místa. Dámy a pánové, je mi velkou ctí eh, zde uvítat eh, prezidenta Irské republiky, pana Higginse. Srdečně vítejte, pane prezidente, v Evropském parlamentu. Milé kolegyně a kolegové, pan Higgins k nám dnes promluví a ještě než, jim, eh, než mu dám slovo, tak je mimořádnou radostí eh, eh, přivítat zde velkového do Lucemburského s velkové vodní v Lucemburskou Stefanii zde na návštěvnické tribuně. Srdečně vítejte. Eh, jsem stejně tak rád, eh, že vedle něho eh, sodí na tribuně manželka pana prezidenta Higginse, paní Higginsová. Paní Higginsová, vítejte srdečně v Evropském parlamentu. Dámy a pánové, slovo má nyní prezident Republiky Irské, pan Higgins. Uh, Vážený pane předsedo, a vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, paní komisařko Kvinová, jsem velice rád, že vám mohu eh, zde dnes poděkovat za příležitost eh, vás oslovit. Oslovit eh, demokraticky zvolené zástupce 27 členských států, brzo i 28. Rád vám eh, děkuji tedy ještě jednou eh, za to, že mohu oslovit eh, toto schromáždění, kde jsou spojení spolu demokraticky přímo zvolení zástupci občanů 27, proto 28 členských států. Dnes vás zde oslovuji jako prezident Irska, eh, ostrova, který vždycky byl spojen s evropskými věcmi, eh, země, která vždy se dívala za své hranice eh, lidu, který má velmi silné vazby s kulturami a vzdělaností v Evropě, ve vší její rozmanitosti v zdávných dob a národa, který je evropského povolání každé eh, století, eh, co eh, v Irsko existuje. A Irsko je nyní již po sedmé předsednickou zemí v Radě ministrů za 40 let své, svého členství. Ať už v našich keltských vazbách nebo v trvalých vazbách s evropskou vzdělaností nebo v naší moderní trvalé podpoře evropské jednotě, my Irové jsme Evropané ve svém vědomí a v odhodlání. Evropa vždy byla v našem eh, irském přemýšlení, v našem gelském jazyce. Mýtické příběhy Evropy byly vždy pří, přítomné a některé moderní divadelní hry eh, připomínají, eh, jak se používají klasické řecké a římské zdroje v gelské, v, gelský, v gelské škole, která nastoupila před rozšířením anglického jazyka. Irský jazyk předcházel angličtině a byl ovlivněn velkými evropskými e, mýty jako Homerovou Odiseou e, v oblastech literatury e, v různých evropských národů. My jsme vždy měli pocit úcty k kulturní rozmanitosti, často čerpané ze sdílené mytologie. A právě v eh, úkolech eh, v mysli a eh, v ducha Irové se snažili co nejlépe přispět. V, roce, v červenci 1950 tehdejší irský eh, premiér John A. Costello a společně s irským ministrem zahraničí dositelem Nobelovy eh, ceny míru a zakládajícím členem Amnesty International Seanem McBradem vycestovali do Lisbon, aby oslavili eh, v 14. výročí narození jednoho z největších irských a evropských svatých Kolumbána mladšího. Kolumbánus spolu se svatým Václavským Havlem vytvořil eh, střediska vzdělání, iluminace manuskriptů, eh, kláštery a eh, společenství po celé Evropě od severního Jirska až do Bobia, kde nakonec zemřel. A právě v duchu občanství, které motivuje, motivuje Evropany, naplňovali oni spojení slov Evropa a Unie a o tom chci hovořit v roce, který se označuje jako Evropský eh, rok rok občanů. Ale ještě eh, slušně zpátky k tomu eh, setkání v Loze Oban v červenci 1950. Jako řada dnešních jednání jeho pořad nebyl veřejně označen. Mikrofon byl přerušen. About that meeting, takže ještě jednou k tomu jednání eh, v červenci 1950. Jak jsem říkal, eh, eh, jako řada jednání v současnosti jeho skutečná agenda nebyla veřejně deklarována. Mělo to být v zásadě církevní zasedání po té, co tehdejší papežský eh, nuncius ve Francii, monsignor eh, Roncalli, ze kterého se stal poté papež eh, Jan 23. byl přítomen stejně jako biskup z Bobia, ale víme díky skvělé vědkyni ze Sorbon, Marguerite Marie Dubois, Eh, v modernistky, lingvistky, eh, filozofky a lexikografky, že to zasedání bylo ve skutečnosti i zorganizováno, aby usnadnilo eh, setkání ministra zahraniční Francie Roberta Schumona se stejně naladěnými protěžky z jiných evropských zemí, kteří si chtěli vyměnit názory o skvělé myšlence spojení evropských zemí. Schumann, Schumann, který o tom eh, věděl, eh, tehdy eh, připomněl Kolumbána, který měl být svatým patronem všech těch, kteří se nyní snaží budovat spojenou Evropu. Toto Šumanovo setkání a další následovala také sledoval Jean Monnet a oni tehdy reagovali na nedávné a strašné události. Nesmíme zapomínat, a já to dnes zdůrazňuji, že oni rozpoznali skutečnou hodnotu a toho bohatého vzdělání, filozofického odkazu a morálních instinktů a obecných impulzů pro evropské myšlení. Protože oni se snažili nejenom nahradit e, e, válku mírem, ale e, vytvořit eh, vizi eh, pro eh, spolupráci evropských národů. A nejednalo se o žádnou abstraktní konstrukci, jednalo se o praktický návrh čerpaný z hlav a zkušeností, který ovšem čerpal i ze srdce a spojoval ekonomiku a, etiku e, v své žádosti po, ve své touze po e, svobodné a spojené Evropě. Nicméně e, my jsme toto zvěděli jako dědictví tedy od zakladatelů Evropské unie, ale nemůžeme to považovat za samozřejmé. V současné době občané Evropy jsou ohrožováni v nevědomým sklouzáváním k disharmonii, ztrátě sociální soudržnosti a návratu e, e, v rasismu a e, zvyšujícímu se deficitu demokratické odpovědnosti v některém rozhodování o hospodářských a fiskálních záležitostech. Tyto stahující se v mraky Eh, jsou eh, nad Evropou na rozdíl od nadějných dob, kdy eh, se Evropa rozhodla si zvolit Odu na radost jako svou hymnu. Ovšem na parlamentech záleží a musí na nich záležet. Je třeba, aby občané hledali eh, v parlamentu odpovědnost a eh, chtěli od nich strategické arnamenty. Pokud národní parlamenty a pokud Evropský parlament by měli přijít o svoji eh, schopnost odpovědně jednat, tak kde jinde by někdo měl odpovědně jednat? Existuje alternativa, která může eh, naplnit požadavky deliberativní demokracie, Je, já se nedomnívám, ale myslím si, že parlamenty musí čerpat ze zdrojů a zkušeností zeděněné intelektuální eh, kapacity ve vší její rozmaněnosti, rozmanitosti a především eh, z eh, té eh, nejlepší současné intelektuální práce a to pluralistickým způsobem. Jsem si vědom v tomto roce evropských občanů, že jako zákonodárci jsme volen, jste volenou součástí Evropské unie. Voleni jste občany z různých okrsků v jednu eh, chvíli. A já vám přeji eh, hodně úspěchů ve vašem eh, vzájemném jednání a s navzájem a s dalšími institucemi, a zejména při vašem dialogu s vašimi voliči, evropskými občany. Oni skládají svou důvěru v tento parlament a správně si kladou určitá očekávání od parlamentu, že bude reagovat na jejich potřeby. Velice vítám rozšíření odpovědnosti a v rozhodovacích pravomocí Evropského parlamentu. E, parlament e, neměl e, ještě vliv na, víceleté, na víceletý rozpočtový cyklus, když jsem ji navštívil jako člen Rady ministrů kultury v roce 1996. A já vám přeji v tomto rozhodování také hodně úspěchu. Ovšem, jak by eh, zakladatelé Evropské unie eh, reagovali na naši mm, stávající situaci? Víme, eh, jak tvrdě instituce, včetně této, pracovaly na překonání nejzávažnější hospodářské krize, které Evropa čelila od svého založení. Jak zápasili s tím, aby rychlost jejich reakce se vyrovnala dravosti nástupu krize a to krize, která někdy přichází ze zdrojů, které nejsou odpovědné. E, my nemůžeme ignorovat, e, že evropští občané trpí e, důsledky kroků a názoru orgánů, jako jsou ratingové agentury, které na rozdíl od parlamentu nejsou odpovědné. Řada občanů v Evropě reaguje nebo považuje eh, reakci na krizi eh, ve svých eh, životech jako považuje ji za odloučenou záležitost, která je někdy příliš spožděná a která neprojevuje dostatečnou solidaritu s nimi v jejich ohroženém v aktuálním hospodářském stavu. Obecně řečeno, hospodářský narrativ z posledních let je ovlivňován eh, čistě eh, suše technickými záležitostmi. Výpočty, které jsou abstraktní a nejsou odvozené od skutečných problémů, eh, jako je nezaměstnanost a které se řídí především ohledy k dopadům takových opatření, jako jsou tedy, která směřují ke spekulativním trhům a, ne, e, záležitost, a neřídí se záležitostmi, jako je dostatečná, dostatečný e, soucit s obtížnou situací evropských občanů. A, a Mm, pro, kterých, pro které nebyla využita eh, schopnost eh, v evropské, eh, evropská politická, sociální, hospodářská a intelektuální síla. Při v reakci na stávající problémy, zejména na nezaměstnanost, nemůžeme důvěřovat výlučně jednomu hegemonickému modelu a vylučovat přitom ostatní modely které bychom mohli použít na řešení stávajících problémů. a používat jenom v logistickou a ekonomickou teorii. Jejíž předpoklady jsou poměrně úzké a do značné míry lhostejné sociálním důsledkům svého uplatnění. Každý diskurs, který by mohl definovat Evropskou unii jako hospodářský prostor, jako eh, prostor pro eh, střed mezi eh, silnými a slabými, by si neuvědomil, že naši občané touží po jazyce solidarity, po kohezi a po mezigenerační solidaritě. A to je zásadní výzva protože eh, kdybychom selhali, eh, tak eh, bychom měli hospodářskou krizi, která by vedla ke krizi legitimity Unie. Unie, která ve svých zakládajících smlouvách byla v zásadě založena na hodnotách, hodnotách jako je úcta k osobní Eh, v eh, důstojnosti, eh, svobodě, demokracii, rovnosti, vládě zákona a úctě k lidským právům. Unie čerpá svoji legitimitu z podpory občanů. Tato vazba k občanům, jejich víra, že Evropská unie je z nich a pro ně, je zcela základní. Bez ní jsme vystaveni vnějším porivům a občané Ehm, se musí, ehm, musí vycházet ze svého srdce stejně tak jako ze svého eh, rozumu. Potřebují ujištění, že Unie eh, bude eh, držet své zakládající smlouvy. Před řadou let Jacques Delors prohlásil, že Evropa potřebuje duši. Je to stále pravda. Nezapomínejme, že jsme dědici důležitých evropských hodnot. Řecké demokracie, římského práva, židovsko-křesťanské tradice, reformace, osvícení velké demokratické revoluce, která začala ve Francii. Eh, Evropa je proto víc než jen ekonomickým prostorem soupeření, kde se po našich občanech chce, aby eh, prožili své životy ve službě abstraktního modelu eh, ekonomiky a společnosti, jejich základní předpoklady nemají ani spochybňovat a to ani demokraticky testovat ve volbách. Při pohledu do budoucnosti musíme čerpat sílu ze zakládajících hodnot Unie soudržnosti a solidarity mezi členskými státy, mezi občany Unie a mezi Evropskou unii a zbytkem světa. Musíme spolupracovat a snažit se o vybudování lepší společnosti. Jacques Delors také řekl o této současné krizi, že Evropa nepotřebuje jen ty, kteří hasí požáry, potřebuje také stavitele. Eh, primárním a naléhavým úkolem musí být, eh, aby se Evropa dostala zpět trvale udržitelné zaměstnanosti a reálnému růstu. Nic nerozžírá společnost a nic neničí osobnost než víc než endemická nezaměstnanost, zvlášť mezi mládeží. Máme 26 milionů eh, bez práce v Evropské unii, 5,7 milionů mladých, 115 milionů lidí je ohroženo chudobou a sociálním vyloučením. Tak to, to prostě nesmí pokračovat. Irská předsednictví vždy čerpala z ducha zakládajících smluv a současné předsednictví považuje tvorbu pracovních příležitostí za primární úkol. Evropská rada souhlasí s tím, že řešení nezaměstnanosti je nejdůležitější sociální výzvou. Na sociálním summitu minulý e, měsícem jste, pane předsedo, správně varoval před dopady šíření nezaměstnanosti a chudoby. Proto mne potěšila dohoda eh, v Evropské radě v únoru o iniciativě eh, pro zaměstnanost mládeže a také návrhy komise, že se s ní začne počátkem příštího roku. Je to naléhavé. A také vítám dohodu Rady o zárukách pro mládež, tak aby všichni lidé do 25 let dostali eh, dobré nabídky zaměstnání, vzdělávání, odborného vzdělávání anebo školení do čtyř měsíců po té, co ztratí práci potřebujeme dělat ještě více, aby ženy eh, byly, měly rovnoprávnost na pracovišti, aby eh, se nezapomínalo na starší a aby dlouhodobě nezaměstnaní zase našli práci. Především musíme ale zajistit, eh, aby všichni tito evropští občané, kteří přijdou o práci, nebyli zároveň vyloučeni z účasti zvláště na kulturním životě, tam, kde žijí. Také musíme zvážit, jak ehm, podpořit lidi, kteří vytvářejí pracovní příležitosti. Vážíme si našich malých a středních podniků. Eh, musíme podpořit ty, kteří chtějí vytvářet příležitosti pro sebe a pro ostatní. Podporovat kreativitu, inovaci, podnikatelství. Velkorysá vize Evropy eh, nesmí být zaměřena jen dovnitř Evropský model inspiroval mnoho dalších na jejich cestě k míru a demokratickým institucím. A i když toto světlo v uplynulých letech nezářilo eh, příliš jasně, Evropa stále ještě může být majákem naděje a povzbuzení pro ty, kteří neměli takové štěstí. Může vést ku příkladu eh, při řešení eh, změny klimatu, Eh, musíme si upozornit, že ti, kteří k problémům eh, přispívají nejméně, na, za ně platí nejvyšší cenu. Eh, Evropa je již teď největším dárcem v boji proti hladu a snaží se o zlepšení výživy. Na tom může Evropa dále stavět. Jak se tedy Evropská unie zapojí společně se zbytkem světa? To je test naší autority a důvěryhodnosti jestli Evropa umožní, aby její současné ekonomické problémy oslabily eh, její eh, odhodlání řešit velké globální výzvy dneška eh, hlad, chudobu, lidská práva, klimatickou spravedlnost. Doufám, že ne. Musíme posílit idealismus, který je v srdci evropské vize, tím, že se budeme snažit řešit tyto problémy v solidaritě s, s dalšími partnery. Doufám, že se to podaří opatření, která eh, nahrazují eh, cíl rozvoje milénia, jak eh, respektují diverzitu, jak uznávají různé cesty k vývoji. To byla velká, bude velká zkouška pro Evropu i globální společenství. Já věřím, že Evropská unie, která má odvahu se podívat i do své minulosti, včetně těch temných období, poctivě, a když e, se bude v budoucnu hlásit k hodnotám, e, které e, se týkají veškerého lidství, s diskurzem, který bude respektovat diverzitu, může skutečně přispět nejenom svým vlastním občanům, ale ke globálnímu společenství a může také vést při vytváření etické globalizace, která si také uvědomí intergenerační odpovědnosti. Takový integrovaný diskurs by se měl odehrávat a myslím, že bohužel teď chybí. Eh, převažující diskuze je uvržena do intelektuální pasti eh, ve struktuře eh, myšlení, která jakoby nebyla schopna se postavit těmto neduhům ale kdybychom nezvážili další možné modely anebo přístupy, eh, tak bychom eh, mohli upadnout do jakési morální a intelektuální ochablosti. A přitom máme k dispozici, to znovu opakuji, bohaté dědictví intelektuálních radikálních prací, z nichž můžeme eh, čerpat. Je to naše sdílené intelektuální dědictví. Je toho tolik, z čeho můžeme čerpat. Vzpomeňme že eh, když eh, jsme čerpali eh, z myšlenek evropského osvícení, které samo čerpalo z myšlenek starobylých osvícení, že i tam existují ohromné příklady disentních a radikálních myšlenek. Nezapomínejme nikdy na výjimečný příklad disidentních nebo disentních myslitelů té doby, Diderota, Kanta a Herdra, kteří ve své době uh, poukázali na chyby v myšlení osvícení, eh, které eh, podporovalo impérium s jeho nenasytnými choutkami a odvážně se mu postavili svými knihami i veřejnými vystoupeními. Eh, logistické odvětví ekonomie, které dnes převažuje jako hegemonický model ekonomické teorie, to je ta chyba naší doby. Toto odvětví neoklasické ekonomie Toto odvětví neoklasické ekonomie se samozřejmě dobře hodí pro určité předem definované úkoly, ale nestačí jako přístup k našim problémům a k naší budoucnosti. Potřebujeme eh, nové věcné, pluralistické, politicko-ekonomické modely a osvobozující diskurs, eh, abychom je rozpracovali. A já věřím, že je to možné. Eh, protože ten převažující model a jeho metoda eh, určuje nejen diskurs, ale také politické varianty. Potřebujeme teď naléhavě eh, nově propojit ekonomii, společnost a politiku. To je nezbytné pro skutečné plur, pluralistní možnosti výběru v politice, ale také demokratickou odpovědnost a relevantnost jako eh, poslanci Evropského parlamentu byste se měli pokusit vpustit tyto nové modely do evropského diskursu, poskytnout jim prostor eh, ve výborech parlamentu i v institucionální struktuře Unie. Ale k dosažení tohoto diskursu je také naléhavá úloha veřejných intelektuálů a ty vyzýváme, eh, aby jasně, veřejně a jednoznačně řekli, že problémy Evropy nejsou pouze technické a rozhodně není možné je pouze řešit technokratickými opatřeními eh, na úkor demokratické odpovědnosti. Názor že občané a jejich zástupci nejsou eh, finančně a ekonomicky gramotní tak, aby mohli učinit rozhodnutí, která jsou nezbytná pro politiky, které ovlivňují jejich životy, eh, ať už je to nezaměstnanost, bydlení, zdraví, vzdělávání nebo životní prostředí, to by mělo ty nejzávažnější dopady na legitimitu. Eh, to je názor, který by se stavěl proti demokracii samé vyprázdněná verze ekonomického prostoru, který by se měla použít jako náhražka pro lidi, společnosti nebo státy, by, eh, která ztrácí své propojení s historií i současnými výzvami a eh, chyběla by jí morální eh, spojka s, etickou a, s etikou a solidaritou, kterou teď potřebujeme. Evropská unie má-li být respektována jako ten obrovský projekt, kterým je a musí být, musí čerpat z intelektuálního dědictví, intelektuální obraz, obrazivosti a stávajícího talentu a schopností lidí Evropy. Je to zcela, bude to zcela autentická unie, pakliže bude charakterizována solidaritou. pakliže Evropská unie nebude, mít, nebude teď dostatečně autentická, tak ji musíme učinit autentickou. Eh, našimi, eh, naším vědomím a odhodláním, eh, idealismem, intelektuální silou a i morální odvahou, která byla motorem zakládajících otců Unie. Evropské členské státy jsou lidi s historií, současnými potřebami a i možnostmi, které je možné sdílet kdybychom se alternativně měli dívat na eh, naše národy a lidi jako na závislé proměné, eh, které eh, proměné názorů ratingových agentur, které nikomu neodpovídají, tak bychom byli kdybychom se na lidi dívali jako na pouhé spotřebitele, na pěšáky, na šachovnici spekulativních tahů ve hře, která vychází ve hře, která vychází z nejistých, eh, neověřených nebo často eh, nedeklarovaných předpokladů empiricky. Musíme žádat, aby eh, naše rozhodnutí nebyla pouze fiskálně technokratická Potřebujeme více než jen integraci našich intelektuálních schopností. Musíme hájit a prohlubovat demokracii. Já uznávám užitečnost eh, logistické ekonomik, ekonomie v řadě oblastí, ale domnívám se, že pakliže její metody budou povýšeny na to, aby se staly náhražkou více odvětvového, odvětvové učenosti, kterou potřebujeme k řešení nejrůznějších kontextů a problémů, potom eh, takové jednoduché spoléhání na technokratický přístup by bylo velice nedostatečné. Pakliže máme vytvořit Evropskou unii míru a prosperity, tak jak to chtěli zakládající otcové, a já si myslím, že si to evropští občané přejí, i přes pochopitelnou obavu ze současné situace, Potřebujeme strategii, která bude čerpat ze světonázorů všech společenských věd, etic, etiky a filozofie. Pane předsedo, poslanci, pane komisaři, ze soutoku dějin našich zemí e, na základě našich současných problémů, našich obav a našich aspirací. Doufám, že se vynoří řešení, e, které bude představovat mnohobarevná tapisérie. E, její obraz bude připomínat to, co zůstalo v naší eh, kolektivní paměti a k čemu lidský duch upírá svou naději, ať už se stává z rozumu a nebo z modliteb, to snad tak nevadí. To, na čem záleží, je, abychom pracovali společně, eh, kosmopolitně, v otevřenosti eh, ku světu, v péči, intergeneračně, odpovědně, a abychom všechny považovali eh, za rovné. Eh, občané Evropské unie, eh, kteří chtějí skutečně spolu budovat reálnou Evropskou unii, měli by vystoupit ze stemnoty do světla a dosáhnout něčeho, co je hodno básně Friedricha Schillera, co původně jmenovalo Oda na svobodu. Děkuji vám, pane prezidente Higginsi, za skvělý uh, uh, projev. Nevím, pane uh, prezidente, jestli každý poslanec této sněmovny uh, každým detailem eh, vašeho projevu souhlasil. Eh, to si myslím, eh, že o tom se pochybovat, ale já jsem poslouchal s nadšením a měl jsem ten dojem, že řada kolegů taktéž. dokážu vám říct jednu věc. Irsko je šťastnou zemí s takovou skvělou hlavou státu. Děkuji vám a mnohokrát. Udělal jste nám, nebo přinesl jste nám velký kus odvahy.